Dear colleagues, if you agree, I would propose to start. Vážení kolegové, pokud souhlasíte, zahájíme dnešní schůzi. Bod číslo jedna na pořadu jednání je přijetí návrhu pořadu jednání. Pakliže všichni souhlasí, můžeme návrh pořadu jednání přijmout. Sdělení předsedy eh, bod číslo dvě, jako obvykle dnešní schůze přenášena po internetu, tlumočení je zajištěno v následujících jazycích. Anglicky, francouzsky, německy, italsky, španělsky, portugalsky, polsky, švédsky, česky, rumunsky a pasivně řecky. Rovněž vám s radostí oznamuji, že tentokrát máme tlumočení také v holandštině. Vezměte prosím na vědomí, že tlumočníci spolehají na dobrou kvalitu zvuku a video připojení všech vzdálených účastníků. Žádám vás proto, abyste hovořili některým z jazyků, ve kterých je k dispozici tlumočení. Rovněž jasně doporučujeme hovořit co nejjasněji a normálním tempem, abyste tlumočníkům umožnili kvalitněji pracovat. Jako obvykle, kolegové, bych chtěl poděkovat předem všem tlumočníkům za dobře odvedenou práci. Bod číslo 3 na pořadu jednání, respektive body 3 a 4 jsou hlasování. Dnes budeme hlasovat na e, velice důležitých, eh, o velice důležitých bodech Jednak se jedná o obecný rozpočet Evropské unie na finanční rok 2021 všechny oddíly a poté zřízení rámce pro dosahování klimatické neutrality a pozměnění nařízení 2018 lomeno 1999, takzvaný Evropský klimatický zákon. Myslím, že všichni víme, o čem hovoříme. Co se týká eh, rozpočtu, tak tady hlasujeme o pozměňovacích návrzích a co se týká klimatické neutrality, tam máme i určité kompromisní pozměňovací návrhy, o kterých budeme hlasovat. Než zahájíme hlasování, je, mým, je mou povinností ověřit, zda jsme usnášení schopní. Vidím na eh, mobilním zařízení, že pan Petr Trank, náš šéf oddělení, mě právě informoval, že usnášení schopni zatím nejsme, nebo není to jasné, ale zkusíme to ověřit ještě jednou, prosím pěkně. Takže, abychom ověřili kvórum, prosím, stiskněte všichni tlačítko pro zdvižení ruky. A sekretariát se také podívá, kdo je online a kdo je přítomen v místnosti. Do we have... Uh... Tak, máme potřebnou jednu čtvrtinu členů výboru, nebo ne? den. Uh, Dobře, tak mi dovolte několik oznámení, protože zdá se, že eh, usnášení schopni zatím nejsme. Ještě mám několik oznámení ohledně hlasovacího eh, procesu, ale než vám všechno sdělím, možná se připojí ostatní potřební kolegové. Prosím pěkně, chci vás informovat, že pouze poslanci, jejichž jména byla sdělena dopředu sekretariátu politickými frakcemi, mají nárok na hlasování, přičemž tito poslanci již minulý pátek obdrželi e-mail od sekretariátu ITRE se všemi instrukcemi a s hlasovacím lístkem. Takže jde o to, abyste vyplnili své hlasování do hlasovacího lístku a poté, co zahájíme hlasování, eh, dokončíte ty hlasovací lístky, buď elektronicky nebo ručně, vytisknete to, napíšete jméno, vyplníte eh, slavnostní prohlášení, uděláte sken, a nebo můžete poslat ty hlasovací lístky eh, digitálně přímo z obrazovky pomocí stylusu a odešlete tuto podepsanou verzi na e-mail sekretariátu ITRE, je to ITRE Vote a to prosím pěkně ze své oficiální parlamentní adresy. Pouze hlasovací lístky, které budou poslány z oficiálních eh, evropskoparlamentních adres, které obsahují jméno a podpis, čitelně prosím pěkně, budou započítány. Poslanci, kteří jsou přítomni v místnosti a jsou na seznamech politických frakcí, mohou vyplnit a odevzdat hlasovací lístek sekretariátu ITRE. Rovněž bych rád oznámil, že hlasování o kompromisním návrhu číslo 10 v klimatickém zákoně bude jmenovité hlasování na základě žádosti frakce EPP. Tak, může mi někdo sdělit, zda už máme kvorum? We do have okay, quorum. Zatím kvorum nemáme. A právě jsem obdržel sms od Petra, takže kvorum zdá se máme. Co se týká hlasování o e, rozpočtových pozměňovacích návrzích a o klimatickém zákoně, hlasování je zahájeno. Dostanete e-mail od sekretariátu. Hlasování bude e, otevřeno do 18.30 dnešního večera bruselského času. Prosím pěkně, pouze hlasovací lístky obdržené do té doby budou do hlasování zahrnuty. Kolegové, tedy prosím, hlasujte. Evropský klimatický zákon je velice důležitá legislativa, je velice důležité pamatovat na to, že máte o něco méně než dvě hodiny, ale mělo by to pro hlasování stačit. Výsledek hlasování o Evropském klimatickém zákoně bude sdělen členům výboru písemně ještě dnes večer. Pakliže kompromisy k tomuto zákonu budou přijaté, pak bude závěrečné hlasování zahájeno e-mailově a to zítra dopoledne v 10 hodin. Pakliže, nebo samozřejmě eh, bude pak následovat závěrečné hlasování zítra odpoledne, opět e-mailem. Výsledky hlasování o rozpočtových pozměňovacích návrzích budou sděleny poslancům písemně ve středu dopoledne to znamená 9. září. Vážení kolegové, teď je tady zahájeno hlasování, můžete začít hlasovat. Bod číslo 5 na pořadu jednání je téma obecného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2021 všechny oddíly. Přičemž dnes máme prodiskutovat návrh stanoviska. Já jsem navrhovatelem stanoviska jménem výboru ITRE a rád bych řekl pár slov. Poté samozřejmě dám prostor pro diskusy nejdříve stínových zpravodajů a poté ostatních kolegů, kteří se o diskusi zajímají a jsou na seznamu. Samozřejmě pakli, že budou nějaké otázky podle procedury Catch the Eye, tak prioritu dostanou ti poslanci, kteří jsou fyzicky přítomni v Bruselu v zasedacím sále. Prosím, informujte sekretariát. Jakožto zpravodaj, jakožto navrhovatel tohoto stanoviska jsem v první řadě chtěl zdůraznit to, eh, že jsme zklamáni z té eh, dohody o víceletém finančním rámci z Rady. Myslím si, že je zde jasné riziko, že bez dostatečného financování, zejména pro programy v oboru působnosti ITRE, nedosáhneme našich dvojích cílů digitální a zelené transformace, nezajistíme dostatečnou konkurenceschopnost a dostatečnou nezávislost na e, ostatních zemích. Finanční obálky našich programů jsou výrazně nižší, než jak to navrhovala komise v roce 2018 a jak to považoval parlament za nutné. Proto doufám, že probíhající vyjednávání mezi eh, parlamentním týmem pro víceletý finanční rámec a radou povedou k navýšení těchto financí. Kromě toho jsem přesvědčen, že rozpočet na rok 2021 by měl využít veškerou disponibilní marži, aby posílil ty programy EU, které přispívají k digitální a zelené transformaci v EU a měl by využít všechny dostupné nástroje za tímto účelem. Můj návrh stanoviska, milí kolegové, zdůrazňuje potřebu posílit zejména program Horizont Evropa, což je náš vlajkový program. Je to velice důležitý program pro výzkum na příštích sedm let. Dále program Digitální Evropa, e, nástroj pro propojení Evropy energie a nástroj pro propojení Evropy digitálno a vesmírný program. Nicméně, aby Unie vystoupila z aktuální bezprecedentní krize a připravila příští generace eh, s vyšší odolností, potřebujeme vyšší míru eh, aktivních strategií, abychom se vyhnuli takzvanému odlivu mozku, abychom zachovali know-how v Evropské unii. Proto je potřeba zajistit eh, náležité produkční a výzkumné kapacity ve všech našich sektorech. Toho však nedosáhneme bez robustních rozpočtů, bez flexibilních nástrojů a bez synergií. Bohužel, komise již opět eh, nedos, ne, neposkytla dostatek prostředků, jak personálních, tak finančních, pro ACER a pro eh, vesmírnou agenturu. Různí poslanci, včetně mě, eh, předložili pozměňovací návrhy k rozpočtu na podporu ACERu a Evropské vesmírné agentury. O tomto musíme hovořit i v tomto aktuálním stanovisku, protože fungování těchto programů je velice vážně ohroženo aktuálním rozpočtovým přístupem. Tolik tedy má slova na úvod, vážení a milí kolegové. A teď podle seznamu řečníků bych rád zahájil diskusi. Jako první dostane slovo za SAD stínová zpravodajka paní Miriam Dali. Thank you, um, chair. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji vám také, protože jste stínovým eh, zpravodajem. Jak všichni víme, Evropská unie momentálně čelí zcela bezprecedentní situaci, protože eh, nejenom, že jsme uprostřed světové pandemie, ale také řešíme otázku klimatu a jsme v ekonomické krizi. A tak, aby jsme mohli eh, čelit eh, těmto otázkám, abychom vykazovali eh, růst, tak ještě potřebujeme mít ambiciozní evropské politiky, abychom mohli investovat do inovací, do digitalizací, do digitalizace, do vzdělávání a do udržitelných zelených řešení. Rada do posud přišla se škrty, které činí 40 miliard, to pokud je o Horizon Musíme si uvědomit, že vždy, když přijde k nějakému škrtu v případě Horizonu, tak do roku 2040 přijdeme o 100 tisíc eh, pracovních míst, také přijdeme o velký počet eh, patentů a také přijdeme o eh, velké procento HDP, eh, také eh, Rada počítá se škrtem, který by činil 20 miliard a jedná se o to, že eh, také se přistoupilo ke škrtům nástrojům pro solventnost a tím pádem je velmi komplikované, abychom měli nějaký ambiciozní zelený růst kolegové eh, v SAD máme za to, že my, jakožto poslanci Evropského parlamentu, nemůžeme podpořit takovéto škrty a eh, musíme změnit naši politiku, pokud chceme, aby během příštího sedmiletého období naši občané měli nějakou budoucnost. A jedná se i o další generaci. A je důležité, abychom opravdu se vybrali tím směrem, o kterém Evropa hovoří. A to je tedy ta do- zelená dohoda a digitalizace. Děkuji vám, paní Dali. A za Renew je stínovou zpravodajkou paní Valery Haja. Haja, can you Please push the speak button. Thank you. Sorry, can, can you hear? Uh, slyšíte mě? Ano. Děkuji, pane předsedo. Jménem Renew bych vám chtěla poděkovat za eh, návrh eh, tohoto stanoviska. Uh, ve světle této krize, které čelíme a pokud je o víceletý finanční rámec, máme několik priorit. Za prvé, aby Evropa měla dostatečné zdroje, aby mohlo přejít eh, k ekologickému a digitálnímu přechodu. A pokud je o škrty, které navrhuje Rada, my musíme eh, zajistit dostatečný počet prostředků eh, nástroje pro propojenost Evropy. Musíme také pomoci malým a středním podnikům a mikropodnikům, protože jich se krize dotkla nejvíce a oni jsou skutečně páteří Evropy. Pokud jde o jednotný trh, tak e, musí e, podporovat konkurenceschopnost těchto faktorů a umožnit jim přístup k jednotnému trhu. E, potom jde o to, že evropské agentury, jako je agentura pro energii nebo Eh, pro regulace telekomunikací a agentura pro vesmír, tak tyto agentury musí mít lidské a finanční zdroje pro to, aby mohly vykonávat svoji práci. Na druhé straně máme za to, že je zcela zásadní, abychom posílili ty nástroje, které umožní to, že Evropa bude moci posílit svou strategickou autonomii. Cílem je, abychom měli dostatečné prostředky a myslíme si, že je nezbytné, aby padlo rozhodnutí ze strany parlamentu v tomto smyslu. E, děkuji vám za vaše e, vystoupení a také za vaši e, připomínku. Já s vámi plně souhlasím. Já si myslím, že máme na to stejný názor. A já souhlasím s připomínkami od paní Dali. A Eh, pan Vilenisto za zelené koordinátor. Eh, děkuji, pane eh, předsedo. Já hovořím za Erasmuse Andersena za Zelené. My bychom chtěli poděkovat panu Bušojovi za svou práci a myslíme si, že potřeba, abychom vyslali jasný signál jakožto jednotný parlament, pokud jde o programy, jako je Horizon Europe nebo program pro vnitřní trh. My bychom chtěli zúraznit eh, význam eh, úspěchu vesmírného programu. Musíme mít ambiciozní eh, rozpočet, který bude investovat do výzkumu a do malých a středních podniků. A co je nejdůležitější, musíme mít rozpočet, který by mohl implementovat zelenou dohodu, abychom mohli dosáhnout cílu klimatické neutrality. A to je Eh, samozřejmě velmi důležité pro naše podniky, protože je eh, důležité, aby evropské podniky byly součástí klimatického řešení, tedy soustředit se na výzkum, na investice a na eh, technologický rozvoj. Existují ale určité eh, body, se kterými zelení souhlasit eh, nemůžou a my přijdeme s měznicími návrhy. Jedná se o rozpočtovou linii, která se týká ITRE, jedná se Fondu pro obranu. My chceme, aby tyto rozpočtové linie byly eh, odstraněny. A potom chceme přijít s pozměňovacím návrhem, kde chceme posílit stanovisko Evropského parlamentu ohledně o to odstavování a děkujeme za vaši spolupráci, pane zpravodaji. Děkuji vám, pane ministře, děkuji vám za váš eh, příspěvek. Nevím, zda je pan eh, profesor Krasnodebsky je napojený. Já jsem dostal zprávu, že se nenapojil a rovněž ho nevidím v místnosti a on eh, bude hovořit za svou frakci. Eh, is profesor Krasnodevský online? Je pan Krasnodevský napojený? Ne? Děkuji. To bylo tedy první kolečko stínových zpravodajů, tímto jsme ho tedy dokončili a pokud jde o druhé kolečko těch poslanců, kteří se chtějí vyjádřit eh, k této problematice, tak mám zatím uh, Weiss eh, from EPP and I give her the floor. Takže paní Brindelweiss za EPP. Paní Weiss, eh, děkuji vám. Eh, já budu muset soustředit dlouhý projev do krátkého projevu. Vážení kolegové, co se týče rozpočtu pro rok 2020, tak to bude rok, kdy Evropská unie musí splnit cíle zelené dohody. Klimatická neutralita je nezbytná a v roce 2050, to je to nejpozdější datum. Jedná se o to, že musíme eh, investovat z rozpočtu. Jedná se o historické investice a také evropské vlády. Co musíme zajistit v tomto kontextu je aby udržitelnost eh, nebyla pouze z environmentálního hlediska, ale abychom také měli ekonomickou udržitelnost. Ekonomická udržitelnost eh, v Evropě je klíčová pro zelenější budoucnost Řeknu to jasně. Eh, zdravé eh, finance jsou primárním eh, cílem, pokud je o evropská fiskální pravidla. A proto musíme zajistit, že zelené investice, že se k ním přistupuje stejně jako jakýmkoliv jiným veřejným financím. Nemůžeme dovolit, aby zelené investice byly mimo rámec paktu pro stabilitu a růst. Proto bych chtěla vyzvat parlament, aby podpořila tento přístup, aby podpořil tento přístup, protože bez zdravých a udržitelných financí nebudeme moci překonat budoucí krize, jako ta krize, ve které se nyní nacházíme. Děkuji. Děkuji vám, paní Weiss. na čatové platformě. Eh, nevidím, že by se hlásil někdo další o slovo a rovněž nevidím, že by mi eh, sekretariát říkal, že se někdo hlásí v rámci eh, Catch the Eye. Děkuji, Pítře. Pan Krasnodebsky se snaží připojit, ale ještě se to nezdařilo. Chtěl bych říci, lhůtu. Pokud se pan Krasnodevský připojí, tak mu dovolím, aby se vyjádřil. Pokud ne, tak budeme pokračovat eh, s dalším bodem. Eh, to je ten eh, poslední bod a jedná se o velmi zajímavou výměnu názoru s profesorem Burguňonem. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům, stínovým zpravodajům, kolegům z výboru ITRE za to, že vystoupili víceméně máme na to všichni stejný názor. Eh, vůbec eh, nesouhlasíme se škrty rozpočtu pro dalších eh, sedm let, protože to se také týká rozpočtu pro rok 2021. Jedná se o velmi důležité programy ze strategického hlediska, jako je Horizon, jako je program pro vesmír, jako je nástroj pro propojení Evropy a samozřejmě, jak už tady řeklo několik kolegů, tak těžko dosáhneme našich eh, strategických cílů, jako je třeba digitalizace evropské ekonomiky nebo cíle vyplývající ze zelené dohody. Budeme-li mít eh, rozpočet takto seškrtaný eh, v těchto strategicky citlivých oblastech. Zároveň bychom se měli také zaměřit na malé a střední podniky vrátím se k tomu, co eh, řekla zástupkyně frakce Renew, protože se jedná o eh, oblasti, které byly velmi dotčeny krizí a které přímo souvisí s aktivitami ve kterých pracuje výbor ITRE. Nejenom já, ale i kolegové zmínili, eh, že také ehm, nebude dostatečný rozpočet pro ASER, což znamená také nedostatek personálu Eh, to je tedy agentura pro energii, také agentura pro vesmír. To je věc, kterou se snažíme řešit prostřednictvím různých pozměňovacích návrhů. Vážení kolegové, lhůta pro pozměňovací návrhy je eh, příští čtvrtek 12. září eh, v poledne Eh, použijte platformu AT4AM a pozměňovací návrhy se musí zaslat pouze v anglickém jazyce. Eh, nevím, zdali místo předseda a koordinátor pan Krasnodebsky je napojený, protože on byl na seznamu řečníků jako zástupce za EKR. Ne, ještě ne. A tak bych tedy ukončil rozpravu eh, k tomuto bodu číslo 5 a chtěl bych vás požádat, abyste předložili pozměňovací návrhy a budeme pokračovat eh, s bodem 6. Eh, to je hlavní bod našeho programu. Jedná se o výměnu názorů s profesorem Žánem Pierrem Burguňonem, který je prozatímním předsedou Evropské rady pro výzkum. Nejdříve bych chtěl přivítat pana profesora Burguňona za to, že přišel mezi nás. Eh, pane profesore, vy jste nedávno byl opět zvolen jakožto prozatímní předseda eh, pro Evropskou radu pro výzkum po velmi dobrém mandátu, který trval 6 let od roku 2014 až 2019. Naposledy, když jste předstoupil před výbor ITRE, to bylo ani ne před rokem, tak jste byl vyzván, abyste eh, představil svou práci a anonymně by eh, bylo hlasování a byl jste požádán, abyste ve své práci pokračoval. Jménem ITRE a jménem mým bych vám chtěl pogratulovat poděkovat za to, že jste převzal opět tuto funkci. Ehm, my dva jsme měli eh, možnost eh, spolu hovořil, hovořit eh, během krize a v létě. Vy se nacházíte ve velmi komplikované situaci ehm, je to věc komplikovaná pro Evropskou radu pro výzkum a obecně pro Evropský výzkum a inovace. E, konkrétně jste se dostal přímo uprostřed bitvy o rozpočet a e, kdy se žádá o mnohem větší obálku pro Horizon Europe. Jak víte, Evropský parlament je přesvědčen, že e, je potřeba Eh, mít částku 120 miliard, to jsme schválili a musíme během vyjednávání eh, přesvědčit německé předsednictví a radu jako celek, abychom eh, mohli zlepšit stávající rozpočet, který je velmi daleko od našich ambicí a velmi daleko od eh, ambicí, které má vědecká komunita. My jsme plně přesvědčeni, že pouze eh, velmi ambiciozní a eh, rozpočet, který bude orientován na budoucnost, tak pouze takový rozpočet napomůže překonat naše krizi. Čím lépe budeme připraveni na budoucí krizi, tak tím budeme moci dosáhnout našich cílů a k tomu musí na pomoci věda a výzkum. Já jsem na začátku hovořil o otázce digitalizace a zelené dohody v souvislosti s rozpočtem. Eh, máme tedy tady velmi eh, eh, váženého hosta a po jeho prvních slovech tak bude kolečko, kde budou zástupci politických frakcí, tedy koordinátoři nebo jejich zástupci a potom pan profesor Burguňon zareaguje na otázky a vystoupení a potom bude druhé kolečko, kde budou Ehm, členové ITRE a potom opět pan profesor zodpoví eh, tyto eh, dotazy a potom bude pronesen závěrečný projev. Zde bych chtěl eh, laskavě požádat pana Burguňona, aby vystoupil. Máte 8 minut a velmi se těšíme na váš pohled do budoucna a jsme velmi rádi, že jste přišel mezi nás. Děkuji, pane profesore. Professor Bourguignon, uh, you can press the speak button, please. Okay, very good. Výborně, já vám děkuji za ta laskavá slova, pane předsedo. Vážený výbore ITRE, vážení místopředsedové, vážení členové, vážení europoslanci, dámy a pánové, naposledy jsme spolu hovořili v listopadu 2019 a teď se mi zdá, že už je úplně jiný rok. Vědci už varovali, že nějaká krize může nastat, ale zdá se, že v blízké budoucnosti jsme si nedokázali představit, že se svět téměř zastaví během několika měsíců. Já jsem v té době hovořil o vzniku vědecké a výzkumné rady ERC, e, e jak ji můžeme využít, využít, jak si získává uznání jako globální značka, kterou chtějí kopírovat i mimo evropské státy, protože přináší příležitosti, a to zejména pro ty nejtalentovanější členy akademické a vědecké obce. Máme mladé vědce z celé Evropy a dosahujeme velkých průměrů, prů, průlomů pro příjemce grantu. Je to až nečekané, máme, eh, zakládám, zakládají svoje společnosti, také si registrují patenty a jsou to často vědci, kteří těží z nástrojů, jako je Horizont Evropa. A abychom zachovali tuto kvalitu našeho procesu v ERC, naši výkonnost a eh, i podpůrných agentur, potřebujeme rozpočet. A máme také ambice do budoucna Potřebujeme ukončit frustrace, které čelíme, když nejsme schopni financovat všechny návrhy, které by si to zasloužily díky svojí mimořádné kvalitě. V horizontu Evropy um, jsme až 36% z nich museli odmítnout a měli jsme až 10 tisíc vědců, kteří nebyli schopni přijmout finance, které by si zasloužili. Zároveň se domnívám, že evropští lídři sdílí naše ambice a že si přejí, aby Horizon Europe program, který bude fungovat i nadále v co nejširší škále. Potřebujeme zelenější, rovnostnější a zelenější, digitálnější e- budoucnost. A k tomu potřebujeme i učinit určité kroky. Horizon Europe by byl průkopníkem pro tyto transformace, které potřebujeme. Tato válka proti nemocím vznikla, když se začal šířit virus který velice zatížil eh, pohotovostní služby a zdravotnictví. To všichni víme. Řada lidí přišla o život a zároveň jsme potřebovali opatření, abychom zastavili šíření a to zastavilo téměř celý svět, včetně Evropy. Víme, že to vede k velké nejistotě o tom, co čekat a staví se nám to do cesty v běžném životě a určitě se nám změní život eh, no, už na pořád. Nikdo vlastně neví, jak to dopadne. Já docela chápu, že je tady pokušení se soustředit na krátkodobou perspektivu, protože eh, se můžeme soustředit na to tady a teď. Ale potřebujeme odolný plán, který se implementuje efektivně a rychle. Z dějin už víme, že když se soustředíme jenom na krátkodobý výhled a nesoustředíme se na obnovu z dlouhodobého hlediska, je to chyba. A o tom právě musíme jednat. Jednáme o sedmiletém programu právě teď. Sedm let vypadá jako věčnost z určitého pohledu, ale pandemie nám ukázala, že musíme být připraveni na dlouhodobou perspektivu. Potřebujeme mít flexibilitu a potřebujeme mít stabilitu, a to i pro výzkumníky, kteří nám pomohou se dostat skrze krize, jako byla tato pandemie. Máme alespoň 180 projektů, které si za, zaslouží 340 milionů a které na, by nám pomohly se dostat z této krize. Chceme se v příštích letech postavit důležitým problémům, a to včetně epidemii a viru. Díky právě těmto výzkumům se veřejnost dozvídá o těchto poznatcích. Byli jsme schopni reagovali poměrně rychle byli jsme schopni sekvencovat jeho genom díky právě našim mimořádným vědcům a zjistit také, jak funguje. O tom jsme také zveřejňovali studie bezprecedentní rychlostí a díky této práci, která se odvedla, vidíme, že je světlo na konci tunelu. A abychom byli schopni v této práci pokračovat, abychom byli schopni těžit z příležitostí a aby věci mohli rozvíjet svoji vizi, tak potřebujeme jasný mechanismus, který bude financovat základní výzkum. Takže ta otázka, která se nabízí, je, jakým nejvhodnějším způsobem zajistit, aby Evropa vytvářela co nejlepší prostředí pro výzkum a vědu. Abychom byli schopni čelit výzvám a byli schopni eh, je řádně vyřešit. Takže teď se nám mění společnost, změní se nám eh, v kontextu současné krize, ale také eh, klimatické krize, změní se nám podmínky a Pandemie ukázala, že máme problém na mezinárodní úrovni, ale jsme schopni eh, se z něj poučit. Co tedy si z toho odnášíme? když dosáhneme kompromisu, dosáhli jsme kompromisu už v červenci o VFR eh, a došlo v něm ke škrtům v Horizon Europe. A já vím, že řada z vás je z toho zklamaná. Věřte mi, že vědci také a možná ještě více. Protože pokud chceme něco změnit, pokud chceme výsledky, tak k tomu potřebujeme také prostředky. Zdá se, že rozpočet pro Horizon Europe, eh, někteří říkají, že roste oproti Horizon 2020, ale v podstatě, když se to vezme do důsledku, tak eh, je to jenom taková stagnace, která potom potrvá dalších sedm let a to i když se to upraví oproti inflaci. Je to stagnace, ano. Někdo říká, že je třeba škrtat na některém místě, aby bylo možné udržet Evropu v běhu, ale zatím vidíme a víme i z minulosti, že to tak nefunguje. Takže tento přístup je podle nás špatně, ale nehodláme se hned vzdát protože výzkum a věda je něco, co přispívá i eh, ze dvou třetin, soukromý sektor, který přispívá ze dvou třetin eh, v evropské ekonomickém prostoru, bude chtít investovat i do výzkumu, protože i tak se podaří zachránit pracovní místa. Potřebujeme, aby veřejný sektor také zachoval toto odhodlání financovat výzkum, abychom byli schopni čelit výzvám. Pokud k té mobilizaci nedojde, tak výzkum a rozvoj spadne pod 2%. Přitom cílem bylo mít alespoň 3% pro, od roku 2020. Takže teď, když sázíme, tak se musíme sázet na správné koně. A tento program je podle mě jednou z priorit, na kterou bychom měli vsadit. Máme vizionářskou zprávu skupiny Baskala Lamyho a ta poskytla poměrně hloubkovou analýzu, jak vytěžit synergie ve výzkumu a inovacích. Evropský parlament možná proto právě navrhuje jasnou částku jako minimum kterého chceme dosáhnout. Pokud bude nejhorší scénář skutečností, tak nás to poškodí. Pokud klesneme pod zamýšlený rozpočet, tak budeme muset vymyslet, jak bude fungovat Horizon Europe. budeme těžit zejména z pilíře 1, z excelentní vědy, a budeme těžit také z, z fondu obnovy, kde jsou určité prostředky vymezeny na Horizon Europe, ale nebudeme schopni rozvíjet všechny myšlenky a všechny iniciativy, které by si to zasloužily. My máme dost co nabídnout a víme, že když jsme schopni plnit ambice, které jsme si stanovili, jako ERC, tak je dobrý nápad na nás vsadit. Každý investor by vám řekl, že musíte správně namíchat rizikové a nerizikové investice. A jedním z, hla- z našich hlavních přínosů je, že jsme schopni vzbudit důvěru ve, ve vědeckou veřejnost. Nedávno byla oznámena petice s více než 16 tisíci podpisy na podporu ERC. E Pokud nebudeme dostatečně financováni, je to nesmysl. Potřebujeme alespoň 14,7 miliard pro rok 2008, to jsme potřebovali v roce, v roce 2018 a nyní potřebujeme ještě více a potřebujeme nyní alespoň 17,4 celkového rozpočtu. Ale to nás udrží sotva nad vodou. Nedosáhneme tak svých ambicí, jak co by zakladatelé, a přitom bychom měli eh, mít alespoň 5 vnitrostátního financování. Takže teď musíme začít pracovat za budoucnost Evropy, i když jsme v krizi. To je totiž cílem našeho sedmiletého rámcového programu. Jinak ta budoucnost, kterou si přejeme, nikdy nepřijde. A to si nemůžeme dovolit. My musíme se projevovat sebevědomě a právě proto investovat do výzkumu a inovací. Věřit těm nejlepším myslím, které můžeme nabídnout. Děkuji vám za pozornost. Thank you, thank you so much, profesor. Děkujeme vám, pane profesore, za to, že jste nám všechno zasadil do kontextu, že jste vyzdvihl potřebu a význam výzkumu a inovací, za to, že jste nám připomněl, proč je tak zásadní mít náležitý rozpočet a reagovat na všechny výzvy, jakým dnes čelíme. Je to pravda. Eh, nacházíme se v extrémně složitém kontextu. Před méně než rokem jste eh, zmiňoval, vlastně, že jsme se setkali, bylo to v listopadu v loňském roce. Eh, od té doby se situace dramaticky změnila a víc než kdy jindy se potřebujeme dostatečným způsobem zaměřit na výzkum a inovace. A teď tedy první kolečko řečníků, nejprve koordinátoři politických frakcí. Začneme za EPP panem Kristiánem Ehlerem, který hraje velice důležitou roli v horizontu Evropa a v ostatních oblastech. Máte slovo. Děkuji vám. Pane eh, Borgignone, eh, i když parlamenty si mají dát eh, velký pozor, když mluvím slovy někoho jiného, tak eh, bych eh, vám chtěl poděkovat, že jste v těchto obtížných dobách jako ERC převzali svou roli tak, jak jste měli. Bylo by velmi špatné, kdyby právě předsednické křeslo ERC bylo prázdné v takto významné době vyjednávání o rozpočtu a, o per, a v dobách, kdy se rozhoduje o perspektivě Evropy a výzkumu a vývoje v ní. Takže ještě jednou díky za vaši činnost. Budu to opakovat asi neustále. Šéfové států před deseti lety rozhodli, že 3% HDP dáme na výzkum a vývoj, tak, abychom byli nejinovativnějším kontinentem na světě. A rozhodli tak nejen nějak namátkou. Toto je ten benchmark, kterému čelíme u naší konkurence. Takové peníze se utrácí v Číně, v Ázii, tam, kde jsou naši hlavní konkurenti, také v USA. A rozhodli jsme tak v době, kdy počet patentů byl daleko vyšší v Evropě než o deset let později. Rozhodli jsme tak v době, kdy jsme se ještě nerozhodli skutečně začít bojovat se změnou klimatu. Nerozhodli jsme ještě o tom, že jako dnes budeme snižovat emise CO2 o 50 nebo 55 nebo ještě více procent. Takže to jsou všechno rozhodnutí naprosto transformační. Nehovoříme o nějakém rychlém vývoji, nehovoříme o zrychleném invenčně inovačním cyklu. Hovoříme o ničem menším eh, než o revoluci. Nejde pouze o CO2. Zažíváme neustále zrychlování inovačního cyklu po celém světě. Máme před sebou digitální výzvy. Máme před sebou změnu samotné podstaty výroby v Evropě ale čelíme také situaci, kdy se ve společnosti spochybňuje věda jako taková. Takže potřebujeme vést veřejnou diskusi o vědě, objektivitě, racionalitě víc než kdy jindy. Nejde pouze o nějakou hospodářsko-ekonomickou motivaci, nejde pouze o ten slogan chceme být nejlepší, nejde o nějaký závod ve vědě nebo v inovacích. Jde o to, že naše dnešní společnost je pod takovým tlakem, že zkrátka potřebujeme co nejsilnější hlas vědy a technologie. E, I v těch programech máme spoustu výzev. Dáme víc peněz na výrobu, na inovaci, to samozřejmě potřebujeme, ale jakým způsobem je tam dostaneme? Odkud inovace přichází, pakliže neposílíme základní výzkum a výměnu e, v této oblasti? Konec konců dokonce i programy jako Erasmus e, činí naše výzkumné pracovníky mobilními. To je to, co potřebujeme. E, Potřebujeme samozřejmě pracovníky v továrnách, eh, kteří budou mobilní, ale zatím eh, jediné, co děláme, je, že oslabujeme tyto výměné programy. Mohu vás tedy ujistit, že eh, náš parlament vás podpoří. Nejde o nějaký institucionální závod, říká, ne, že bychom říkali, my jsme ti hodní, chceme pro vás 120 milionů. Ne, jde o společné rozhodnutí z doby před deseti lety. A dnes, v době, kdy máme problémy, kdy stojíme před obrovskými významy, výzvami ekonomicky, klimaticky, společensky vzato, najednou škrtáme. To je přece naprosto nepředstavitelné. Společný trend není, pojďme se škrtat výzkum a vývoj, to by vám nikdo nepodpořil. Je to pouze politický manévr, je to politický pokr, protože lidé mají pocit, že když to škrtnou, tak budou mít víc peněz na národní úrovni. Ale v Evropě neexistuje žádný hlas našich občanů, který by říkal, pojďte se škrtat výzkum. Ehm, naopak, všichni si myslí a na tom se shodnou, že Evropa by měla být institucionálně významná v oblasti výzkumu. Například v situaci covidu jsme vyměňovali informace, výzkumné poznatky a excelenci. A do značné míry bylo právě toto klíčem k našemu úspěchu. Takže je potřeba najít co nejsilnější hlas za tímto účelem a vy budete mít naši plnou podporu. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Ehlere. Jménem SAD má slovo paní Patricia Toja, místo předsedkyně našeho výboru. Paní Toja, prosím, stiskněte tlačítko pro uh, mluvení. If uh, is... Pokud paní Toja nemůže hovořit, tak dostane slovo paní Nikola Ber za Renew a k paní Toja se vrátíme. Paní Ber, prosím. Děkuji srdečně. Pane Borginione, eh, vítejte zpět. Opět jste na špici ECR, ERC, e pardon. Eh, k tomu vám blahopřejeme. to jmenování neproběhlo úplně bez eh, třenic. Pan Ferrari, váš předchůdce, eh, byl v úřadu pouze měsíc a už končil. A ta výměna vlastně měsíc po začátku covidové pandemie je přinejmenším zarážející. Pan profesor Ferrari řekl, že důvod jeho odchodu spočíval v tom, že eh, vědecká rada požadovala na ERC, eh, eh, nepodpořila požadavek na radu ERC zkoumat koronavirus COVID-19. Jak tuto problematiku vnímáte vy? Došlo k nějakému pochybení v této oblasti a pokud ano, řekněte nám, co proti tomu hodláte udělat. Aktuálně zažíváme jeden z nejvýznamnějších okamžiků pro středně a dlouhodobý výzkum v Evropě. Vyjednáváme eh, o rozpočtu na příští rozpočtový cyklus Evropské unii, hovoříme o horizontu Evropa a dalších programech. Vy jste eh, Uh, už hovořil o tom, že jakékoliv plány pro významné úspory v těchto oblastech považujete za nešťastné, ale já se chci zeptat, co můžeme udělat pro to, abychom takovýmto krokům zabránili. Samozřejmě Evropský parlament stojí za vámi, budeme nadále vyjednávat. Jaké možnosti však vnímáte vy? A pak, když k té situaci přece dojde, co to podle vás bude znamenat pro evropský výzkum s ohledem na náš cíl mít z Evropy kontinent vynálezců? Budeme se totiž muset postarat o e, naše příští generace ve světle stárnutí populace a tak dále a tak dále. To znamená, jaké budou další dopady takovýchto negativních kroků, s čím budeme muset počítat. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Tak teď zkusíme ještě jednou paní Patrici Toja. Adam Toja. Can you... we cannot hear you. Paní Toja, neslyšíme vás. Not see you also. A nevidíme vás. Okay, my micro is open. Thank you, thank you so much. Eh, nevadí, nevadí půjdeme eh, na pana Marko Dreosto, který je zde za frakci ID a s paní Toja to ještě zkusíme. Prosím, pane kolego. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. V aktuální složité situaci, kdy máme tuto zdravotní krizi, která je velice dobře patrná v našem každodenním životě, se musíme ptát, jakým způsobem můžeme pobídnout Eh, další pozitivní vývoj situace, zejména v kontextu výzkumných programů. Jak už tady zaznělo, eh, nacházíme se v kritickém okamžiku. Eh, máme na stole program Horizon 2020. Je tady celá řada programů, které jsou financovány, ať už z toho programu nebo z ERC. Řekl byste, že díky těmto projektům známe aktuální virus lépe? Myslíte, že je rozumné eh, je do budoucna seškrtávat? Na závěr mi pak dovolte ještě jednu úvahu, podobnou jako kolegyně přede mnou. Rád bych slyšel váš názor, pane Burgoňone, na demisi profesora Ferrariho, vašeho předchůdce, který byl jistě velice erudovaný. A je velká škoda, že jeho e, funkce v ERC byla tak krátká. Můžete nám k tomu něco říci? Děkuji. E, poprosím všechny kolegy, aby e, vždy vypnuli svůj mikrofon, abychom se mi ostatní co nejlépe slyšeli. Teď dostane slovo pan Peksa jménem Zelených.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 Thank you, thank you so much, Mr. Pexa. Uh, Děkujeme, pane Pexo. Tak ještě jednou zkusíme paní Toja eh, za SAD, místo předsedkyni našeho výboru. Patricie. Yes, we hear you, Madame Toja. Can you hear me? Madame Toja. Can you hear me? I can confirm that we hear you, Madame Toya. I can confirm that we hear you, Madame Toya. Can you hear me? Yes, Madame Toya, we do hear you. Yes, Madame Toya, we do hear you. Can you hear? The connection is very unstable. The connection is very unstable. È possibile, mantenere? Vous m'entendez? Sì. Dice che la connessione è... Ok, ci puoi parlare allora? Yes, please. Eh, bonjour, monsieur. Yes, please. Oh, grazie. I problemi della rete. Ehm, eh, eh, innanzitutto io voglio salutare il professor. Chtěla bych pana Borgoňona pozdravit a připojuji se ke slovům pana předsedy Busoje, který řekl, že si vážíme vaší práce bohužel se nacházíme ve velice složité situaci a tak trošku protichůdné situaci. Na jedné straně chceme, aby věda měla svůj hlas ve veřejné mínění. Celé měsíce eh, posloucháme eh, hlasy lidí, kteří říkají, že potřebujeme někoho, kdo by nás vedl. Na druhou stranu slýcháme pak hlasy rozpočtářů, kteří říkají, že eh, není dost peněz je potřeba rozhodnout se, co je důležité. Inovace, věda v globálním konkurenčním prostředí a příslušná suverenita Evropy oproti ostatním, eh, ostatním eh, světadílům. Ale jak říkal kolega Ehler, zaznívají i úplně jiné hlasy. Časy se mění a já bych vám chtěla, pane profesore, říct, že máte v parlamentu velkého spojence. Doufejme, že se nám podaří věci změnit k lepšímu. Potřebujeme k tomu několik věcí. Za prvé, je pravda, že v minulých letech nedocházelo k dostatečné prezentaci projektů, k, pro tu vědeckou radu. Projekty nebyly dostatečně atraktivní, zejména pro mladé lidi a tím pádem projekty nezískávaly finance to seškrtání, které se, které se seškrtává, protože ono to není zacho, jak, jaksi stagnace, tedy že bychom měli stejnou úroveň reálných prostředků, ale jedná se skutečně o čisté seškrtání. Co to udělá s počtem projektů, které můžeme ve finále financovat? Kolik jich budeme muset škrtnout? Kolik, víc, kolik projektů bude zamítnuto oproti aktuálnímu stavu? Kolik mladých lidí donutíme opustit Evropskou unii, aby uplatnili svůj talent? To je vlastně ten protimluv. Nejedná se pouze o financování, o celkovou rozpočtovou pozici, ale když už jsem u toho rozpočtu, tak je to vlastně rozpočet pro příští generace, ten takzvaný top-up, o tom se tedy hovoří, ale ve finále je to seškrtání. Je to nějakých 75 miliard. Eh, máme velké problémy s vnitřní distribucí. Samozřejmě je důležité hledat kvalitní projekty, ale je důležité mít i projektů co nejvíce. Nebyla by vhodnější třeba trošku konkurence spíše než pouze spolupráce? Mohli byste nějakým způsobem třeba konvergovat nebo se doplňovat třeba s Evropskou inovační radou? Jak tu situaci vnímáte vy, prosím pěkně? A pak ještě kratičká otázka nakonec. Eh, co se týká horizontu 2020, stílím to, co zaznělo. Musí to být mission-oriented eh, program. Ale je potřeba si proto stanovit jasné cíle. Samozřejmě eh, je to úplně jiný přístup než u ERC, e protože vy se soustředíte hlavně na základní výzkum ale přece je potřeba nějakým způsobem ponoukat z, přirozenou zvědavost výzkumníků, jejich intuici, jejich zájem provokovat. Takže e, jsou to oba velice důležité přístupy. E, jakým způsobem mezi ně rozdělit prostředky, které máme? Ještě jednou vám děkuji za pozornost a všichni se těšíme na další setkání s vámi. E, věříme, že vaše práce je velmi záslužná. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní Toja. Pane profesore Burgiňone, nyní máte slovo, abyste odpověděl na otázky, které padly v tomto prvním kolečku řečníků. Prosím, máte 6 minut. Profesor you can press the... Eh, pane Burginěne, můžete zmáčknout tlačítko pro řečníka. Slyšíte mne? Ano? Děkuji panu Ellerovi za podporu a děkuji také za to, že hovoří o kontextu, že navrhuje tento kontext, kde se všechno toto děje a také ty eh, závazky, ke kterým jsme přistoupili před deseti lety, eh, tak eh, jsou velmi důležité, obzvláště dnes, kdy zažíváme krizi. Já s vámi plně souhlasím. Samozřejmě tady je potřeba, abychom byli racionálnější. Je nám jasné, že během krize je obtížné být racionální. A během mých úvodních slov jsem chtěl zdůraznit význam toho být racionální. E, paní Ber, já odpovím anglicky, i když jsem rozuměl tomu, co jste řekla německy. Mojí zásadou je, když pokládám otázky o, mém předchůdci, tak, nebo ten, který mě nahradil ve funkci, já si myslím, že není dobré, abych se k tomu vyjadřoval, to není správné, ale já jsem byl svědkem toho, jak vědecká rada se zabývala touto otázkou a prohlášení vědecké rady po odstoupení profesora Ferrariho bylo velmi jasné. Ta debata mezi, první, mm, mezi novým předsedou a vědeckou radou, tak to začalo příliš brzy a byla tam neschoda a různé názory ohledně mnoha témat. A to závěrečné téma, tedy možnost, aby e RRC ERC přišlo se specifickým programem pro COVID, pro COVID tak to bylo eh, po eh, dlouhém eh, seznamu témat, kdy rada vyhla, vyjádřila svůj nesouhlas s předsedou. Co se týče této konkrétní otázky, tak RC přišlo s eh, velmi, přišla s velmi jasným mandátem. Jedná se o eh, dlouhodobý výzkum a jedná se o mechanismus, který je jasně eh, definován, pokud je o výzvy předložení nabídek a předkládá se to Evropské komisi a Evropská komise to musí přijmout a proto my se tedy nacházíme v kontextu, kdy e, žádná změna v tomto smyslu není možná. A abych odpověděl na to, e, co se zeptal zástupce zelených. Děkuji vám velmi za vaši podporu, toho si velmi ceníme. My jsme znepokojeni velmi tím, že nový návrh rozpočtu pro Horizon Europe bude mít velmi negativní dopad na Evropskou radu pro výzkum, co vidíme jasně, že ta stávající čísla, a to je věc, o které jsem hovořil během své prezentace, ale musela jsem to zestručnit takto, že ta částka e, prostředků, která je momentálně navržena, já tedy doufám, že se to změní, ale to znamená, že ta částka, která je k dispozici, tak to by se ještě zmenš, omezilo pro těch 27 e, zemí a to by bylo zmrazeno na ty další roky, takže to by nebylo dobré pro nějaký ambiciozní projekt v případě Evropské rady pro výzkum, že máme projekty, třeba jako ITER, to pak bychom neměli jak financovat. Eh, jedná se o to, že 400 projektů se hodnotí a máme tam skutečně vynikající eh, projekty a nemáme momentálně finance pro jejich financování, tak dokážeme si, nedokážeme si představit, že eh, v budoucnosti budeme ještě zablokováni tak jako do posud. Pokud jde o vědeckou radu, ERC, eh, e tak eh, my jsme vždy byli podporovateli eh, otevřených, otevřeného přístupu a ERC e má za to, že je podporována programem Evropské komise. Jedná se o ty, kteří mají největší podíl otevřené Eh, při podílu k otevřeného přístupu. Eh, já jsem eh, nebyl součástí rozhodnutí rady, to bylo předtím, než jsem převzal funkci. A jednalo se o určité zmatení, které bylo tím, že Evropská rada pro výzkum byla součástí Koakšina. My jsme nikdy nebyli členem, my jsme chtěli být pozorovateli a chtěli jsme opustit eh, tady tuto funkci a být eh, členem nebo pozorovatelem, té věc, kterou jsem viděl. ERC eh, e podporuje vědce ve všech disciplínách. A ta situace, pokud je o open access, tak tam se to velmi liší, pokud je o publikaci vědců a závisí to na eh, těch eh, vědeckých oborech a záleží na tom, jestli zkoumají individuálně nebo ne, tak eh, samozřejmě tam se různí ta otázka, jakým způsobem se publikuje a ohledně otevřeného přístupu. Pokud je o ten otevřený přístup, tak otázka je, mm, je to věc, na které pracuje vědecká rada a zohledňují se pohledy a názory a snažíme se zahrnout co nejvíce vědeckých společenství. My tedy rozhodně jsme pro otevřený přístup pro open access a jak víte, eh, momentálně probíhá v tomto smyslu velká bitva. Paní to já děkuji vám za vaši podporu a vy máte plnou pravdu v tom, že pokud je o konkurent činí prostředí ve vědě, tak to je e, samozřejmě velké ve světě, co se týče inovací a momentálně když je rozpočet e, snížen, tak to samozřejmě věci nenapomůže. A to je jeden z těch důvodů, proč e, momentálně snížíme-li podporu Horizon Europe, Horizon Europe a podpora pro ERC, tak to není opravdu dobrý moment. A potom to, aby vědci eh, mohli přijít se svými nejlepšími projekty, to je důležité, pokud je o dlouhodobé výhledy. A my chceme, aby vědci riskovali a e, mnoho projektů, které e, financuje ERC, tak potom byly důležité pro COVID, e, protože tady se jedná o velký počet projektů a díky tomu ERC, aniž by se vědělo, že přijde pandemie, tak i tak ty projekty podpo- byly podpořeny, protože byly tak zajímavé. Pokud je o snížení rozpočtu, tak samozřejmě potom Eh, ten boj bude ještě tvrdší. Vědci mají velmi eh, specifický způsob, jak spolu navzájem soutěží, protože se vždy jedná o kombinaci mezi spoluprací a mezi soutěží. Pro mě je velmi důležité, aby eh, podpora vědy ze strany komise v rámci v rám, mm, pokud je o rámcový program, tak by tam měla být eh, řada nástrojů. A z tohoto hlediska já nemám eh, problém s tím, aby eh, mm, to, co je podporováno z rámcových programů, aby to bylo orientováno na misi. Nemám problém s tím, aby to bylo ze strany EIC. E A my jsme začali velmi brzy eh, s tím, že jsme chtěli, aby spolupracovalo EIC a Evropská rada pro výzkum. My v tom eh, nevidíme eh, problém, protože vidíme, že mnoho projektů je napojeno na inovaci a je potřeba nalézt správný způsob, aby se dosáhlo vyšší úrovně prostředku, tak aby Eh, mohli pracovat na inovaci. To je velmi důležité. Samozřejmě to není eh, v pravomoci ERC, ale je to v, eh, v pravomoci EIC, takže my si nemyslíme, že by to měl být nějaké riziko. Je potřeba, aby existovala správná spolupráce. A to tež se týká misí. Myslím si, že musíme najít zajímavý způsob, jak Eh, vyvíjet eh, synergie mezi oběma prvky rámcových programů a každá složka má svou vlastní logiku, svůj způsob fungování, ale to eh, neznamená, že by lidé neměli spolupracovat pro ERC e je důležité aby vědci mohli mít svou vlastní iniciativu. Pokud jejich návrhy, my jim neříkáme, eh, co oni mají eh, dělat a víte, že eh, jiné části rámcových programů se organizují jinak. Tam jsou nějaké cíle, které jsou předem stanoveny, tam jsou nějaké mise, které jsou stanoveny a mm, to eh, znamená, že existují eh, v tomto kontextu skutečné výzvy, jak zorganizovat eh, synergie mezi těmito jednotlivými složkami. Thank you so much. Děkujem, pane profesore Borguňoné. A nyní přistoupíme k druhému kolečku. Máme seznam členů ITRE kteří eh, vystoupí na maximálně jednu minutu. A tak, jak bylo eh, řečeno sekretariátem a eh, technickou službou, ti kolegové, kteří chtějí být v rámci Catch the Eye, tak prosím, to ukažte sekretariátu nebo udělejte to prostřednictvím čatové, čatové platformy přes Interactio. A nyní paní eh, Carvajo za EPP. Eh, thank you, chair. Eh, Děkuji, pane předsedo Borginione. Vždy je nám potěšením vás přivítat. ITRE je jedním z největších přátel ERC, jak jistě víte. A v první řadě bych vám tedy chtěla poděkovat a poblahopřát ke veškeré vaší práci, a jsme rádi, že jste se opět ujel té výzvy, že se budete, eh, že budete vystupovat jako takový most z přítomnosti do budoucnosti za ECR v této přelomové dekádě. Všichni máme obavy z rozpočtu, jak víte, zejména co se týče výzkumu a vývoje. Pro ERT je to opravdu problém, protože úspěšnost bude jistě nízká. Budete mít méně návrhu a ty nejlepší často se neprovedou, protože nebudou chtít ztrácet čas a proto se přihlásí do jiných, do jiných projektů, které mají vyšší míru úspěšnosti. To je tedy jedna věc, pokud byste k nám k tomu chtěl něco říci. A potom ještě jedna věc. Podle vaší zkušenosti, jak můžeme zlepšit ERC, jak můžeme ERC pomoct aby byla známější, aby měla stále pozitivnější eh, žádosti ze strany některých evropských zemí, které zatím nemají dostatečné zastoupení v radě. Děkuji vám ještě jednou a gratuluji. Děkuji. A teď paní Galvez Núñez. Děkuji. Vítejte zpátky, pane Burgiňone. Ráda vás tu znovu vidím. Naposledy jsme se viděli tedy eh, v listopadu 2018 a od té doby se toho mnoho změnilo. Co se ovšem nezměnilo, naopak spíše narostl náš zájem o vědu a výzkum. Stále je tedy řada otevřených otázek, jako je například rozpočet pro Horizon Europe. minulý týden jsme se setkali s ministriní pro výzkum a vývoj a mluvili jsme o řešení aktuální krize a ekonomické krize, které již čelíme a v tu chvíli jsme trošku přišli o naději, protože pokud se tedy rozpočet pro ERC navýší, tak budeme mít také příležitost těžit z talentu, který tam je. Takže máme nějaký krizový plán, jak zabránit odlivu mozku? A jenom bych vás ještě ráda ujistila, jako ostatní kolegové, že za ITRE s námi můžete počítat a budeme dále bojovat za to, aby byl silný rozpočet pro výzkum, protože věříme v to, že jste budoucností pro evropské občany, pro evropskou inovaci. Abychom byli vůdci ve světě, tak na vás skutečně záleží a nechceme to nijak, žádným způsobem obcházet a hledat alternativní řešení. Děkujeme. Teď paní Gamon za Renew. Dobrý den, vážený pane profesore, děkuji vám za vaše slova. Mě skutečně znepokojilo, co jste nám tu představil, zejména co se týče rozpočtu. A přitom financování základního výzkumu je velice důležité, protože víme, že výzkum je velice důležitý, vyžádal si velkou pozornost od médií a to samozřejmě souvisí i s tou krizí, kterou procházíme. Ale zejména v období krize je právě důležité si připomínat, jaké jsou dlouhodobé výstupy z toho, že financujeme základní výzkum. A proto bych vás chtěla požádat, abyste nám řekl, z toho, co jste slyšel, jak byste to schrnul směrem k veřejnosti. Jaký dopad má základní výzkum, například v této pandemii? Právě konkrétně, čeho jsme dosáhli? Můžou to být příběhy o různých úspěších, je řada různých vědců, kteří vytěžili z evropských programů v rámci svých kariér, ale co vy si tedy myslíte, jaká by měla být úloha základního výzkumu v obnově a v, pro, v programu obnovy Evropské unie i vzhledem k budoucím možným krizím. Děkuji paní Gamon a teď paní Angelika Niebler. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a srdečné díky panu Burginionovi za to, že je dnes mezi námi. Přeji šťastnou ruku při všech těch úkolech, které na vás teď leží. Eh, ráda bych eh, se připojila ke kolegům, kteří říkají, že ERC, Evropská výzkumná rada, je jedinečně úspěšný projekt Evropy. Já si velice dobře vzpomínám, kdy v letech 2006-2007 jsem tehdy byla zpravodajka pro ERC a bylo to naprosto fantastické. E, ještě dnes máme skvělé vysoké školy, univerzity, výzkumné instituty v celé řadě evropských států, ale je to právě to evropské společno, tedy že Evropská unie se chápe jakožto komunita výzkumníků. To je velice symbolické a to je to, co ERC přineslo sebou. V únoru 2007 eh, se ERC oficiálně inaugurovala za německého předsednictví, bylo, bylo velké setkání v Berlíně a bylo tam u toho tehdy mnoho a mnoho výzkumníků z celé řady evropských regionů, ale i z mezinárodní komunity a byli hrozně zvědaví na to, co ERC dělá. A teď o 13 let později vidíme, že to byl vele úspěšný příklad. Ehm, výzkumníci s grantem ERC jsou skutečně top výzkumníci s tou nejlepší reputací na světě. A proto musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom pro ERC zajistili dost peněz i do budoucna chci využít ehm, tuto příležitost, abych promluvila i ke, kolegu, ke kolegům, protože v příštích týdnech budeme diskutovat o rozpočtu pro, eh, tuto, pro tento orgán a my jako parlament musíme vyslat jasný a co nejsilnější signál, že v oblasti horizontu Evropa by mělo být škrtáno. To nemůžeme akceptovat. Musíme také zvážit to, když eh, například eh, nevyužijeme nějaké peníze třeba na rozvoj takže bychom ty peníze nenechali natéct zpět do národních rozpočtů, ale že bychom ty peníze měli využít k tomu například, abychom vylepšili rozpočet pro Evropskou výzkumnou radu. Já si myslím, že by parlament měl získat potřebu, potřebnou flexibilitu, měli bychom být dostatečně inovativní a doufám, že kolegové, kteří povedou vyjednávání o víceletém finančním rámci, budou vystupovat jednotně a že vyšleme jasný signál i směrem za členskými státy a Evropskou komisí. Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme. Teď máme na seznamu opět paní Toju. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Jen velice stručně chtěla bych se zeptat eh, pana profesora, jak vidí možnosti spolupráce eh, s výzkumnou agenturou Spojeného království rektor Imperial College v Londýně eh, toto, tuto možnost naznačil. Já bych se chtěla zeptat, jak vnímáte možnost spolupráce vy? A za druhé bych se chtěla vyjádřit k něčemu, co říkala paní komisařka Gabriel. Tedy eh, evropský výzkumný prostor. Co si myslíte o této hypotéze? Protože to je něco, co by si žádalo integraci jaksi škol a i výzkumu. A bude to potřebovat nějakého protagonistu pro ten výzkum. To byste mohli být vy. Co si o tom myslíte? Thank you so much. Děkujeme, paní Tojo. A pan Sian Kufe. Penkat. Stále máme šok z koronakrize. Obdráží se to v celé společnosti, ale musíme se chovat racionálně. A pokud budeme eh, chtít si z toho něco odnést, z této krize, tak to je, že na výzkumu a na vědě záleží. Ale pokud se škrtáme rozpočet do příštích několika let, pokud je to rozhodnutí některé vlády, tak si musí klást otázku, zda je to správný krok, protože to hodně stojí například univerzity, nebudou možná moci eh, pokračovat tak jako dříve a to, že vyučují online, je pro ně navíc dodatečná zátěž. Navíc, způsob, jakým financujeme, si zaslouží promyslet, abychom se vyhli nerovnováze. Vážený pane profesore, myslíte, že ERC může jasně říci, že programy pro výzkum a vývoj na evropských univerzitách už nemůžou více trpět pod financováním v důsledku krize, protože inovace a zelená ekonomika může vést k silné obnově v Evropě. A víme, že na výzkumu záleží, takže my potřebujeme i vaší pomoc, abychom to uskutečnili a zrealizovali. Děkuji. Děkujeme. Dále máme na pod na pořadu pana Richa Terase za EPP. Děkuji. Je skutečně politování hodné, že tolik prostředků jsme alokovali eh, v VFR a tolik jsme jich seškrtali právě pro vědu a výzkum. Nicméně rozdělování prostředků musí být rovnoměrné a musí být rozumné. Jakým způsobem si myslíte, že můžeme eh, to zeměpisné nevyvážení, jakým způsobem to můžeme vyřešit? Cílem ERC je prosazovat e- excelentní výzkum napříč Evropskou unii, ale jak asi víte, tak vědci ze střední a východní Evropy dostali méně grantů než jejich západní protějšky. A jak tedy můžeme zeměpisně dosáhnout větší e, rovnováhy a zastoupení v rámci udělování grantů? Děkujeme. Dále pan Pekarinen Zarinu. Ano, děkuji. Před deseti lety se Evropa rozhodla sledovat cíl, že bude nejvíce konkurenceschopný ekonomickou zónou na světě. Chtěli jsme eh, financovat inovaci a výzkum, to všichni víme, ale to se nám nepodařilo. Teď nás předběhla Čína ať už jde o e, vstupy z, e, z pracovní síly, ale také e, pokulháváme, pokud jde o růst produktivity. Takže když vidíme, že vstup ze strany pracovního trhu je stále větší v Číně a my, po, my jsme pozadu, tak e, nesmíme to vzdát a musíme naopak investovat například do produktivity. Všichni víme, že základní výzkum je zcela eh, neodmyslitelný a je důležité do něj investovat. Rozvoj a vývoj celého inovačního ekosystému, ať už jde o základní výzkum nebo pro vývoj produktů, eh, je důležité podporovat. A takže v tuto chvíli, pane předsedo ERC, jak vidíte úlohu ERC v tom, že budeme navyšovat Eh, růst a produktivitu právě v Evropské unii. Děkuji vám. Děkujeme, pane Pekarinen. A teď pan Sorinja za SAD. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i panu profesorovi Burginenovi. Moje otázka byla vypracována eh, kolegou Markešem měl bohužel problémy s letem. Výzkum v Evropské unii a věda eh, čelí i otázkám rovnosti a to musíme vyřešit. Když se podíváme na ERC a granty z roku 2010, tak víme, že eh, řada eh, projektů, více než 50%, šla do velkých zemí, jako je Německo, Francie a tak dále. A máme ovšem řadu věců, kteří tedy eh, odešli s prázdnou a je to nejenom zeměpisná nerovnováha, ale je to také nerovnováha v neprospěch mladých vědců, kteří stojí na začátku své kariéry. A my potřebujeme hledat řešení. Stejně také malé zastoupení žen, ať už jde o přihlášky nebo o udělování grantů. V roce 2020 to bylo jen 34 přihlášek, 22 žádostí o granty a je to přitom ta nejmladší generace vědců. 37% příjemců eh, pro mladé eh, opět tam bylo malé zastoupení žen. A my musíme tedy spravedlivě distribuovat po celé Evropě napříč různými skupinami. Jak se tedy ERC zasazuje o excelentní vědu eh, právě tímto způsobem? Máme podporu třetích zemí, máme také zastoupení z různých institucí. Jakým způsobem bojuje ERC také proti nerovnosti genderu? To je tedy otázka mého kolegy Lejtou Markeše, se kterým ovšem souhlasím. Děkuji. Děkujeme, pane Sorině. A teď paní Weiss, Pernil Weiss za EPP. Děkuji. Děkuji i panu profesorovi. Souhlasím se všemi těmi myšlenkami a obavami z budoucnosti které už tady vyjadřili kolegové z EPP, ale i ostatní. A dovolím si jenom takovou praktičtější otázku. Ale je to naléhavá věc i pro náš výbor. Pane předsedo, pane profesore, jaký je výhled pro vědu aby jsme si mohli stát nezávislou energetickou unii, protože v tuto chvíli spoléháme na jiné regiony ve světě, abychom dostali dodávku energii. Je to plyn z Ruska, ropa z Blízkého východu a to je stále realitou. Je to výzva i z hlediska bezpečnosti, protože by to mohlo vést ke skutečně krizovým scénářům do budoucna. My Podporujeme za EPP neutralitu v roce 2050, podporujeme zelenou dohodu, podporujeme také politické nástroje, které povedou k úsporným opatřením. A musíme totiž využívat peníze daňových poplatníků co nejefektivněji, když se snažíme o dekarbonizaci. Já bych si chtěla jenom ujasnit, zda je vůbec realistické, že budeme mít plnou, plně energeticky nezávislou Evropskou unii. Jak dlouho to potrvá podle vás? A bude to eh, úsporné i vzhledem k okolnostem, které nyní máme v oblasti výzkumu v Evropské unii a v jednotlivých členských státech. Děkujeme, paní Weiss. A poslední na pořad, v pořadí je pan Marinesku. Děkuji.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 AI. Doufám, že se tedy nepletu. Pokud ovšem někdo má zájem vystoupit, tak mě prosím informujte, ale zdá se, že to tak není. V tom případě jsme, nám zbyl ještě čas a dal bych tedy příležitost i zástupcům Evropské komise na krátké vystoupení. A v tuto chvíli máme paní Sofii Mondra, která zastupuje Evropskou komisi. I'm not sure if she's still online. Ale nejsem si jistý, zda je připojená. Bylo to poněkud nečekané, protože za normálních okolností, když nemáme dost času, tak se držíme jenom evropských poslanců a členů výboru ITRE. Pokud to tedy ne, nevypadá, tak vám navrhuji, vážení kolegové, že bychom dali slovo znovu panu profesorovi, aby nám zareagoval za na všechny vaše vystoupení, kolegové, a také ho požádáme, aby nám řekl pár svých závěrů, ukončil svůj projev. Pane Burgině, nemáte slovo. Děkuji. Děkuji všem za jejich otázky a děkuji také panu předsedovi, že mi dal příležitost na ně zareagovat. Jak jste si všimli, tak tady řada otázek se týkala z dobrých důvodů eh, těch méně zastoupených zemí v ERC. To je skutečně problém, který je, na který je důležité, důležité se zamyslet. Já bych řekl, že když jsem byl předsedou, já jsem skončil v prosinci, tak to byla jedna z věcí, které jsem věnoval nemalou část svojí energie. A to třemi způsoby. Za prvé, jsem jezdil do těch zemí a setkával jsem se na těch místech s různými lidmi, protože je velice důležité pochopit, jaká je reálná situace v terénu. A já musím tedy říci, že jsem byl svědkem toho, že často tam byly nějaké základní problémy, například úroveň investicí v daném státě. K tomu máme i čísla v ERC když se podíváte na korelaci mezi úrovní investic a e, počtem grantů, tak je tam poměrně silná korelace. Ale pak jsou ještě další jemnější problémy, větší takové niance. A to je ta druhá věc. To, ty skutečné pracovní podmínky v různých zemích jsou, se liší. Zejména u profesorů na univerzitách jsou veliké rozdíly mezi jednotlivými státy v ve flexibilitě, když získají například nějaký výzkumný kontrakt, a tak ta pravděpodobnost, za je vůbec uvolní z povinnosti učit a kolik hodin musí odučit za týden například. Pokud musíte učit hodně, což je samozřejmě velice šlechetné poslání, tak to ale bere energii a čas z toho, co můžete věnovat výzkumu. Takže to je problém, já si například pamatuji, že jsem hovořil se slovinskými kolegy, kteří se nacházeli v situaci, kdy vlastně nikdo ze slovinské univerzity eh, nemohl dostat grant eh, v rámci univerzity kvůli tomuhle. Vyvíjí se samozřejmě snahy velice konkrétním směrem, eh, Dosahuje se i úspěchů v některých případech, eh, tam, kde jsme čekali, že to vůbec není možné. Například jedna rumunská univerzita eh, v Bukurešti, technická eh, vysoká škola, tak tam byl institut, který během dvou let začal získávat granty pro mladé lidi, kteří měli velice nový, odlišný přístup, jakým prováděli výzkum. Takže uh, já si myslím, že to je důležitá otázka. A pak ještě jedna věc. Máme snahu, kterou vyvíjíme v ERC. My víme a dokázali bychom i zdokumentovat eh, to, že mladí výzkumníci se nedostávají často na mezinárodní výměny a víme, že by to mohlo snižovat jejich šance. A proto jsme zavedli možnost pro některé regiony a země, podpořit programy, které umožní mladým lidem navštívit eh, různé jiné oblasti. Jsou to příjemci grantu tím pádem. Ta myšlenka je, že když vystavíte toho člověka nějakému prostředí a té možnosti získat grant, tak ho to motivuje do eh, výzkumu. On zjistí i co to obnáší takový grant dostat a pak ví, jak si o ten grant požádat a jak ho skutečně získat. Je to tedy program, který už jsme spustili v několika zemích. ERC tam hraje roli jenom v tom, že definuje určité směrnice, určité pokyny, jak ten program vylepšit a vidíme, že řada příjemců grantů rádi hostí tyto, rádi přijímají tyto návštěvy, kteří za nimi jezdí. Uh, a učí se tam, jak takový grant funguje a co to všechno obnáší si o něj požádat. Takže já si myslím, že to je dlouhodobé úsilí, které musíme monitorovat, abychom zjistili, jakým způsobem to ještě vylepšit. Můžou být i jiné iniciativy, které bychom možná měli podniknout v této otázce ale rozhodně tento problém neignorujeme. Víme o něm a snažíme se ho řešit a to tímto způsobem. Teď. S těmi čísly to chce si dát pozor. Někdo z vás eh, evropských poslanců hovořil o počtech grantů, které jdou do které země nebo do té druhé, ale víte, ona velikost různých členských států je poměrně různá. A proto si musíme dávat pozor, eh, jak se to tedy vlastně počítá. Když jednoduše vezmete počet grantů ERC, vydělíte ho počtem obyvatel, tak číslo jedna není Německo ani Francie. Ty jsou ve skutečnosti poměrně nízko. Číslo jedna je Nizozemsko. To je asi 45 grantů na milion obyvatel. Potom máme Dánsko, tam máme, myslím, 26 na milion ta čísla se ještě růz, různí v čase, ale Francie nebo Německo, tam máme 15-16 na milion, takže někde mezi tím najdete ještě jiné země, velký počet zemí, které ve skutečnosti si vedou lépe než Německo nebo Francie. Takže ty velké země samozřejmě dostávají řadu grantů, ale neznamená to, když se to přepočítá na počet obyvatel, neznamená to, že mají nejvíc. Takže je třeba se na to vždycky dívat tou správnou perspektivou a je důležité ty informace šířit, je to způsob, jakým dosáhneme zlepšení. A jediný způsob, jak zjistit, o čem se tady vlastně bavíme, je monitorovat tu situaci pečlivě a podrobně. Pokud je o ten odliv mozku, máme řadu dobrých příkladů, zejména ty poslední výsledky, které oznámila ERC, a to je výzva pro rok 2020 na ty eh, startovací granty takzvané eh, je to na sedm let po PhD a já jsem zjistil, že ty příjemci grantů byli často lidé, kteří přijeli z, eh, mimo Evropské unie. Často jsou to Evropané, kteří dělali svůj doktorský nebo doktorantský výzkum někde v Spojených státech nebo jinde, ale vrátili se. A nejsou to vždy jenom mladí lidé, často jsou i starší a já jako matematik jsem vždy eh, rád říkal, že se nám nedávno vrátil jeden z nejvýznamnějších, nejvýraznějších talentů, protože byl ve Spojených státech, byl tam řadu let, asi sedm let, a rozhodl se, že se vrátí do Evropy, když si všiml, že tady budou příležitosti získat grant od ERC. Takže je to nástroj. Tato rada je nástroj, jak přitáhnout mimořádné vědce zpátky do Evropy a zároveň přesvědčit mladé vědce k tomu, aby zůstali. A to je jeden ze silných důvodů, proč když budeme stagnovat v rozpočtu, tak je to nesmysl. Pokud chcete přesvědčit novou generaci výzkumníků, aby nám pomohli stát se skutečně lídry do budoucna, eh, aby tady zůstali, tak je velice důležité toto zvážit. Paní Nibler, já jsem si vyslechl pozorně to, že potřebujeme eh, zachovat ten úspěch, který představujeme jako ERC. Jsme vděční za vaši podporu. A já samozřejmě vím, že parlament už to dělá, skutečně se snaží, aby když někde přebydou nějaké peníze v nějakém rozpočtu, tak aby se to eh, nevracelo do členských států, ale aby se to skutečně řádným způsobem vyčerpalo v programech, které jsou užitečné. A jak už jsem říkal na úvod, ERC v podstatě každý rok. Máme asi 400 projektů, které bychom mohli podpořit. To je asi 40%, téměř 40% toho, co ještě dáváme navíc. A mo- mohli bychom to udělat i bez jakéhokoliv snížení kvality. Paní Tojo, vy jste hovořila o Spojeném království, tak jste načala toto téma, víte, že je to citlivá otázka, nikdo vlastně neví, co se stane. Já jako vědec bych tu skutečnost, že Spojené království se rozhodlo nezapojit do Horizon Europe, já bych to viděl jako špatné rozhodnutí. Bohužel ovšem to je rozhodnutí, které, ke kterému dojde. A to na základě politických důvodů. Já jako vědec všichni jako vědci na obou stranách kanálu se snažíme přesvědčit, ze všech sil přesvědčit eh, lidi, že je důležité v tomto spojení, v tom partnerství pro, pokračovat, protože bylo velice přínosné pro obě strany. A tak se tedy situace teď má. Teď k tomu, co můžeme udělat, abychom eh, postihli otázku výzkumu eh, propojili různé proudy. V tuto chvíli se cítím napaden takovými těmi fake news, těmi eh, prohlášeními proti vědě, těmi útoky, které existují. Často je velice důležité zajistit, postarat se, aby, abychom měli správné postavení a aby se obhajovalo to, že jsme významní. Když chcete vyřešit problém, tak musíte znát jeho příčinu namířit určité snahy tím směrem. A to může být velice dlouhodobé, když chcete pochopit, proč se něco děje, tak to nevyřešíte, pokud to nepochopíte. Takže můžete najít nějaké řešení, ale to skutečné správné řešení vyžaduje vždy pochopení. A to často stojí hodně peněz, ale také je to velice drahé z intelektuálního hlediska. Musíte najít tu správnou koncepci, najít ty správné nástroje, jak k tomu přistoupit. Často to chce i rozvoj infrastruktury, abychom byli schopni zacházet správně s údaji, které získáme. Takže často i toto je důležité. Během pandemie já jsem nevěděl, že se budu vracet do rady a pracoval jsem respektive obrátili se do mě různé skupiny, matematici, ale také biologové a ekonomové, abych se zapojil do nějakých diskuzních skupin. A bylo pro mě velice zajímavé vidět, jak rozmanitě se k tomu dá přistupovat a jak různé ty přístupy ve výsledku můžou být a pochopit proč. Ale dobrou práci můžeme odvést jenom díky správné metodice. A to je důsledná, řádná práce, pokud ta metodika není solidní, tak budete nejspíš dělat nesmysly ve výsledku. Takže tento boj za racionalitu, za to, že budeme hájit význam vědy a že se budeme snažit, aby byl hmatatelný, tak to je snaha, kterou vyvíjíme už dlouho. Vytvořili jsme například ocenění za oslovení veřejnosti zapojení veřejnosti. To vzniklo během mého předsednictví, ale ta porota, která o tom rozhodovala, se scházela i dále po mém odchodu. Měli jsme tři laureáty a bylo to nesmírně úspěšné. Byli to úspěšní vědci, kteří byli schopni oslovit veřejnost různými způsoby. A opět to je dlouhodobá věc, kterou která vyžaduje koordinovanou snahu a vyžaduje to také to, že se zamyslíme nad tím, jak funguje školství a vzdělávání. Jediný způsob, jak být efektivní v této otázce, je, aby všichni vyučující byli si vědomi této potřeby. Hned od začátku vytvořit správnou perspektivu pro studenty, aby mladí lidé skutečně eh, přišli velice brzy na to, jak vypadá vědecká metoda. To je jediný způsob, jak dosáhnout pokroku. Teď k té potřebě Eh, rozvoje vědeckého ekosystému a ekosystému inovací. V kontextu ERC ta vědecká rada, já už jsem zmiňoval část toho kontextu a toho, co jsme dělali, to bylo navazování spolupráce s eh, Evropskou radou pro inovace. Měli jsme pocit, že to je správná cesta, ale pak jsme podnikli ještě další kroky předtím to je vznik eh, Proof of Concept, programu, který se zabývá ověřováním koncepcí. Má malý rozpočet tento program, ale má velké dopady, protože příjemci grantů z ERC mohou skutečně prověřit koncepce svých projektů a co tím myslíme. Získají nějaké ty prostředky navíc, aby zjistili, jakým způsobem může být projekt, který vzniká eh, blíže reálným potřebám trhu a lidí. A to má potom dopad i na tu slavnou eh, ekonomiku a produktivitu, protože to úsilí, které jsme vyvíjeli při koordinaci s EIC, my jsme se snažili zjistit, jak ten proof of concept prohloubit, jak udělat ještě další krok což je opět eh, v rukou spíše EIC než nás. Ale je to tedy něco, co má skutečně velký význam. Pokud jde o tu nezávislost z hlediska energetiky v Evropské unii, to je něco, k čemu můžeme přistoupit. Samozřejmě energetika je zcela klíčová pro rozvoj moderní společnosti, ale už je dnes jasné, že jediný způsob, jak eh, problémy s energetikou nebo krize energetiky můžeme vyřešit, je, když zapomeneme na nějaké magické řešení, že budeme mít jeden zdroj energie a to vyřeší všechno. Musí to být mix, musí to být směs, musí to být dlouhodobé. Musíme být ambiciozní cíle, například pokud jde o využívání eh, energie, která vyplývá z uhlíku, ale bude to chtít velikou spolupráci mezi výzkumníky, podniky, a politiky, protože je třeba vždy nastavit jasně eh, regulatorní rámec, který podporuje novou, nové iniciativy a zároveň odrazuje nebo ruší projekty, o kterých už víme, že nefungují a že jsou špatné. Takže některé zdroje víme, eh, že znečišťují a to zásadním způsobem. A proto je musíme spíše omezovat a spíše se od nich otáčet zády do příštích let a to co nejrychleji. A to vyžaduje poměrně zásadní investice do výzkumu a invest, inovace, ale části i na vašich bedrech vlastně, protože pokud jde o správný regulační rámec, který se nastaví a bude tedy na jedné straně motivovat a na druhé straně odrazovat, to je něco, co nastavujete vy. Takže jenom nakonec ještě byla jedna otázka eh, pana Marinesku roku. Ta současná situace vědecké rady je že máme skupinu, která, z, která zodpovídá za ten výběr, to je ta identifikační komise, kterou vybírá komis, Evropská komise a jsou tam věci, které, jsme, které jsem nikdy nepotkal, nevstoupují do dalších debat eh, s tím, jak lidé zastupují svoje země. Tam nikdo není za svoji zemi, tam se všichni snaží eh, hovořit pro věc, takže jejich původ eh, všichni vlastně nebereme moc v potaz. Když přijde někdo z vědecké rady, já ho sebou beru například na misi do nějaké země, kde víme, že tam není příliš mnoho příjemců grantů za ERC, tak vždycky každý jede se mnou velice rád, velice nadšeně. Máme proto i výbor, Widening European Participation, rozšíření evropské participace, a snažíme se získávat solidní, ověřitelné informace k tomu, jak vypadá situace, ale také eh, přicházet s nějakými opatřeními, jak situaci zlepšit. Je to něco, před čím stojíme, co musíme vyřešit a je naléhavé abychom získali jasnou představu o tom, jaká je situace v různých rozmanitých zemích. My víme, že už teď je situace velice rozmanitá, velice se různí na různých místech, takže nebude žádné řešení, které bude sednout jednou velikostí pro všechny. Mám pro vás příklad, jak se dosahuje pokroku. Mám příklad Slovinska. To se mi líbilo. Když jsem se ujel úřadu v roce 2014, tak Slovenska eh, bylo často přehlíženo. A to, na to poukazovali naši němečtí kolegové. Já jsem tedy se tam vydal na misi, ale velice napřímo jsem hovořil i na ministerské úrovni, na úrovni institucí eh, o té situaci. A ta se změnila. A teď patří Slovensko mezi země, které dělají možná ten nejvýraznější pokrok v ERC. Takže doufám, že tento příklad je motivující i pro další členské státy. Pak mám ještě jeden příklad, protože to pro mě bylo veliký, veliké potěšení skutečně vidět, že občas, když máme nějaké ty výzkumníky, kteří se vrací po té, co opustili Evropu, aby přijeli grant, to je například paní Iva Tolič z Chorvatska, Ona měla velice mezinárodní průběh své kariéry, byla vedoucí eh, projek- projektu v Mnichově v institutu Maxe Planka, pak se vrátila k sobě domů do Zahřebu, na eh, tamní technický institut a tam se tedy vrátila, dostala grant od ERC, ale nejenom to, také poté, co ten grant dokončila, tak předložila daleko ambicioznější projekt než předtím, to je projekt Synergie, Synergy Project. A zapojili se tam nejenom Chorvati, ale také další lidé z jiných zemí a skutečně vyhrála tu, v rámci té své přihlášky. Takže teď vede daleko větší projekt, má velikou podporu ze strany svojí vlastní domácí země, ale také má daleko širší vazby ještě z, na přeshraniční úrovni. A má to veliké výstupy, které jsou zásadní. Takže máme dobré příklady, ale potřebujeme jich ještě více, to samozřejmě. A jedna z věcí, která je velice důležitá v tomto kontextu, je, že všichni musí mít naději, nějaké vyhlídky na budoucnost a musíme s nimi umět také hovořit, aby tedy viděli, že to je pravda. A jenom tedy na závěr jedna věc. Já jsem hovořil o frustraci z toho, že každý rok máme velký počet nesmírně dobrých projektů, které nemůžeme financovat, protože rozpočet to neumožňuje. Představte si tedy, že bychom do budoucna měli zmražený proje- eh, rozpočet. To by pro nás byla katastrofa, protože co by se mohlo stát? což už jsem tedy také říkal a slyšel jsem to i od vás. My totiž víme, že ta úspěšnost, pokud půjde pod určitou hranici, a víme, že ta hranice je asi tak 10%, tak už je to taková loterie a lidé už se prostě přestanou hlásit, protože jim to za to nestojí. Takže nejenom, že nepodpoříme kvalitní projekt a Možná, že se ty, které vyhrají, ani, ne, ani to nebudou ty nejambicioznější, to by pro nás byla katastrofa, protože to by vlastně byla taková poměrně silná rána pro naší radu, protože my potřebujeme přitahovat ty nejlepší a nejambicioznější. Já vám děkuji, že jste mi poskytli prostor k tomu, abych s vámi probral tato témata, představil na vám naší vizi rád jsem odpovídal na vaše otázku. otázky. Mě vždycky zajímá, co vás zajímá, pokud chcete ještě další informace ode mě získat nebo něco dalšího eh, chcete poznamenat, tak prosím se na mě obraťte a obraťte se na ERC. Pro nás je kontakt s Evropským parlamentem klíčový. Víme, že nám pomáháte, jsme za to velice vděční. Všichni jsme na stejné lodi. Děkuji. Thank you so much, eh, Děkujeme vám, pane profesore Burgiňoné, za vaše odpovědi, za veškerá vysvětlení i za závazek posilovat výzkum a inovace v Evropě. Byla to velice zajímavá debata. Rozpočet je zásadní a implementace programů také. Geografická rovnováha a velká inkluze celé řady zúčastněných stran z celé Evropy, to je také něco, co je naprosto zásadní. Všechny vaše projekty a veškerá vaše vysvětlení jsou jedině vítána. Kolegové, bod číslo 7 na pořadu jednání různé. Nemám žádné žádosti o různé. Bod číslo 8 je oznámení data příští schůze, to bude v úterý 22. září od 9 do 11 hodin dopoledne, respektive možná až do 12 hodin. Bude to společné veřejné slyšení s, výrobem Envy, s výborem Envy, jak zajistil, při, zajistit přístup k vakcíně na COVID-19 pro občany EU. Do té doby buďte zdraví, mějte se hezky, hodně úspěchů a děkuji také tlumočníkům, sekretariátu ITRE a technickým pracovníkům parlamentních služeb.